Thank you. I have following announcements. Dobrý den, mám pro vás následující oznámení. V 6. Eh, prosince od 9 do 10 budeme mít společné zasedání Econ Envy k eh, taxonomii, trvalé udržitelné finance. A potom od 10 do 12 budeme mít zasedání Econu které budeme mít na pořadu jednání hlasování o NPL. Doufám. A, a slyšet Elke Kerik, šéfky SRB. Teď zpráva o probíhajících meziinstitucionálních vyjednáváních. Emir Refit. Máme tady zpravodaje. Třetí dialog umožnil pokračování vyjednávání o výjimce e, penzijních fondů e, z clearingu a také přeběžnou diskusi o otázkách, jako je e, princip spravedlného, rozumného a nediskriminačního přístupu ke clearingu a definice finanční protistran a velká část technické práce dosažená byla už validována. Já Eh, <laughs> oceňuji ten jemný způsob, jak se napsal, že jsme se tím nedohodli. Eh, že jsme eh, odhodláni, aby donutit radu, aby se pohnou, pohla. Takže další věc. Návrh stanoviska k absolutoriu zpravodaji. Pan Frunzulica, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, eh, v rumunštině frunzulika a frunzulica eh, znamená téměř to tež, ale ale my jsme v zásadě latin, latiníci, takže je třeba říkat frunzulika. Není to slovanský jazyk. Děkuji vám po těch všech letech. Jsem si říkal, že vám to vysvětlím. Uh, Nejdříve uh, zdůrazním, uh, jak důležitá jsou každoroční absolutoria všech tří dohledových orgánů ESMA, EOPA a EBA. To je příležitost podívat se na možná zlepšení v jejich činnosti. Vítám doporučení eh, soudní, účetního dvora, podle kterého transakce eh, mm, mm, pro roční vyučtování eh, roku 2017, nebo roční výkaz, roční uzávěrku a všechny podklady jsou tedy řádné a, podle, a zákonné. Tyto tři orgány mají integrovat trh a, a zajišťovat právní konvergenci a mají také eh, ochranný cíl systémové stability a ochrany spotřebitele. Musím tedy zdůraznit, jak důležité je, aby tyto orgány eh, zajistily lepší dohled nad eh, unijním finančním systémem tím, že budou koordinovat dohled nad národními dozorovými orgány. Dámy a pánové, vážení kolegové, Vzhledem k tomu, eh, že eh, výsledky eh, z sní, že příjmy se sníží vzhledem k rozhodnutí Británie opustit Unii, musíme nalézt eh, řádný způsob eh, zajistit jejich financování, protože jenom dostatek financí jim umožní těm orgánům eh, naplňovat svůj mandát soustavně nezávisle a efektivně na základě rozhodnutí Rady z 20. listopadu 2017 přesunout EU do Paříže do 29. března 2019 já teď eh, tady nebudu uh, <clears throat> znovu mluvit o tom eh, způsobu, jak se to přesunulo, ale to je život. Chci také upozornit na uh, ty nejnovější rozpočtové důsledky. A zúraznuju potřebu přidělit další prostředky na braní, proti praní špinavých peněz k výkonu dohledových funkcí a šetření národních institucí. V kontextu eh, probíhajících vyjednávání o eh, v revizi evropských eh, dozorových orgánů. Myslím, že je třeba přijmout nezbytné kroky, aby příslušné úřady a úvěrové a finanční instituce uplatňovaly evropskou legislativu o boji s praní špinavých peněz a, proti e, terorismu. EMA by s ESMou a e měly vytvořit obecné zásady společné o tom, jak integrovat tato rizika do obezřetnostního dohledu. Pokud je o ESMu, tak tam bych dodal, že i když je rozpočet financován z 27% z unijních mm, prostředků, 23 dále tedy z jednotlivých zemí, 29% je eh, poplatky, eh, jsou poplatky dozorovaných agentur a ehm, eh, poplatky také ratingových agentur za úložiště a tak dále, tak myslím, že toto smíšené financování může být hrozbou pro nezávislost a dozorové úkoly. Nezávislost. Hmm zde také platí eh, mm, pro EOPu. Eh, ten eh, je ta je financována ze 40% z unijních prostředků a 60% z příspěvků dohledových orgánů mm, v jednotlivých členských státech. Je třeba bedlivěji dohlížet na jednotlivé členské státy a řešit eh, slabá místa jejich trhu s pojištěním, abychom chránili spotřebitele eh, před nefer praktikami nadárodních pojišťoven, například eh, prodej v některých částech Evropy, zejména hm, ve střední a východní Evropě, pojišťovních produktů nižší kvality než v jiných členských státech. A potom vzhledem k svým úkolům EMA, ESMA a Jopa by měli eh, ukazovat větší průhlednost nejenom eh, vůči parlamentu a radě, ale také evropským občanům. Já všem děkuji. Těším se opravdu na spolupráci s vámi na pozměňovacích návrzích a na to, eh, že dosáhneme dohodu k těmto velice důležitým tématům pro evropský finanční trh. Děkuji vám. Teď za EPP Bernard Bentlange. Děkuji, pane předsedo. Zásadou, podkladem pro eh, návrhu zprávy eh, třech kolegů je eh, zpráva účetního dvora. A vůbec není důvod být spokojen s posudkem účetního dvora. Já si myslím, že ten přeskum je povrchní a, a v zásadě se liší eh, jenom nepodstatně ve své výpovědní hodnotě a eh, nikde nejdou do podrobností u EOPy, je, že ve všech eh, důležitých ohledech je to v zásadě věcně v pořádku, takže jenom dohromady je to v pořádku, ale u ESMI ve všem podstatném celkově v pořádku, nebo věcně, odpo- věcně odpovídá u EBA, tam je, moment, ještě to najdu chvilinku, ve všech uh, důležitých ohledech celkově uh, věcně správně, ale ty podrobnosti, které jsou tam, ty vyvolávají určité uh, otázky. Takže se musíme znovu zabývat tím obsahem. Například eh, smluvní eh, platby, o kterých se zatím ještě nehovořilo, když jde o, o, o mm, nezveřejněné, eh, nezveřejněnou inzerci mm, volných míst, jestli zadávání veřejných zakázek se neřídí pravidly, ale celkový závěr účetního dvora je v pořádku. My, jsme prostě, my máme prostě dát eh, stanovisko pro výbor pro rozpočtovou kontrolu a my z té odborné stránky já jsem přesvědčen, musíme toto eh, přeskoumat intenzivněji, než eh, tak učinil účetní dvor. To je moje první poznámka. Další se týká návrhu kolegy Frunzuliky u všech třech eh, agentur eh, zvol stejná slova a liší se to jenom eh, jmény. Je to prostě všechno identické. Akorát u bankovního dozoru je tam ještě šestý bod. A sice zdůrazňuje se, že v roce 2019 odejde Velká Británie a bude to mít rozpočtové dopady. Já mám zásadní pochyby o tom, jestli tohle je jádro našeho přeskumu. Finanční a personální eh, eh, obsazení je třeba eh, změnit vzhledem k tomu, že se to posouvé směrem k aplikaci unijního práva. No tak to není úkol. A u EOP ty její možnosti jsou všude používány. Místo k tomu, aby řešila svoje legislativní povinnosti. Ona eh, vlastně využívá ta zadní eh, vrátka, podívejte se na ten základ provizí, prostě snaží se, to tady mě třeba to zásadně kritizovat. A potom najednou přijde v bodu 4, tady od pana kolegy, eh, zdůraznění, že všechny tři agentury, kromě těch stávajících kompetencí, mm, potřebují další eh, kompetence k eh, praní špinavých peněz a boji s terorismem. Ale to není jejich původní úkol, to je úkol národních orgánů a já v nadcházejících dnech podám tedy příslušné pozměňovací návrhy. Ano. Toto stanovisko eh, si můžeme tak ušetřit. To stanovisko prostě nestačí, pana kolegy, abychom to řádně ohodnotili. Pokud je o to, za co odpovídá Ekon. Thank you for the ECR group. Děkuji za EKR. Nyní tedy vítám, vítám dalšího nového člena, Ralfa Paketa. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji. Já jsem nahradil um, kolegu, který se stal ministrem obrany Belgie. Těším se na spolupráci s vámi všemi nejenom na těchto všech třech poměrně menších filech. Těší nás um, to znění k dohledovému orgánu, eh, taky snaha eh, relokovat rozpočet personál. Možná tohle znění ještě posílíme. Dobře je, že se odkazuje na, pra, na boj proti praní špinavých peněz. V roce 2018 jsme měli hodně událostí, které se toho týkaly. A stále to pokračuje. Zmiňuji Deutsche Bank, o které se hodně hovořilo minulý týden. Spravodaj také zdůrazňuje roli EBY jako primárního hráče e, orgánů. To je vlastně v souladu s návrhem komise ze září Budeme se zabývat specifickým zněním eh, každého z odstavců ohledně AML a CTF. I když si uvědomujeme, že tady teď nehovoříme o samotnému návrhu komise k AML pravomocem. Vážím si neutrálního znění ohledně Brexitu a jeho dopadu na financování dohledových orgánů. Těším se tedy ještě jednou na spolupráci s vámi všemi. Děkuji. Děkuji. Ono, absolutorium může být politicky citlivé téma, není to vždy neutrální. Nyní má slovo za Alde Wolf Klins. Děkuji mnohokrát. Já jsem také členem výboru KONT. Absolutorium je eh, velmi důležitým tématem pro výbor kont. Hodně se tam o něj tedy do detailu diskutuje, jak už říkal Bernd Lange. Nebudu teď eh, hovořit nějak zdlouhavě, protože tři zpravodajové už tady hmm, <clears throat> hodně řekli. Fakt, že v poslední době eh, bohužel stále se dozvídáme o tolika podvodech, daňových únicích, praní špinavých peněz a tak dále to ukazuje, že v oblasti dohledu ještě nejsme tam, kde bychom být měli. Vlastně vnitrostátní orgány, na které se často takto poukazuje, že to je jejich úkolem, na to nestačí. Je potřeba tedy zajistit skutečnou koordinaci na evropské úrovni. Mm, ve zprávě se o tom ale tolik nehovoří ani účetní dvůr. Eh, o tom příliš nehovoří ve své zprávě, proto bychom to měli my tady dohnat. A nejspíš to eh, vlastně na výboru kont tak i bude. Eh, co se týče EMA, tak by mě zajímá, jak tedy proběhne ten přesun z Londýna do Paříže, personálně, finančně a tak dále. Předpokládám, že v příštím roce se o tom hodně bude hovořit. Hm, budeme k tomu mít rozpravy. Co se týče ESMI, tak vlastně příští rok přinese ty hlavní změny eh, té EUPy. K tomu už říkal Ben eh, Lange. Tady bychom se tedy měli snažit eh, vyhodnotit nějaké interní modely. Tohle je oblast, kde budeme muset být zdrženlivější, ale v zásadě si myslím, že tedy spolupráce mezi třemi eh, agent, eh, orgány a vnitrostátními orgány ještě není taková, jaká by být měla. A my tedy teď při přeskoumání tohohle velkého balíčku, které nás taky čeká eh, ještě dodělat v tomto legislativním období, budeme muset věnovat pozornost tomu, aby právě ta spolupráce byla nějak novu založena a aby tedy proběhla europeizace dohledu, aniž eh, by to oslabilo vnitrostátní orgány dohledu. Thank you. Děkuji. Nevidím Svena Gigolda. Mě někdo za zelené, kdo ho zastupuje. Můžeme přeskočit k další politické skupině žádná odpověď, takže odpověď je asi záporná. Nevidím nikoho z dalších skupin, pokud se nepletu. Takže Permanche Beres k HDI. Děkuji. Myslím, že ty zprávy o absolutoriu jsou důležité a já jsem vždy ráda, jak eh, výbor KONT provádí svou práci do hloubky, ale tyto zprávy o absolutoru by se neměly stát zprávami, kam se vejde všechno, kde se objeví všechny možné aspekty. Já odkazuji tady na dvě věci, které byly zmíněny v rozpravě. Za prvé zjištění, zda agentury a ty tři úřady EBA, pojišťovací orgán a ten poslední také, mají bojovat proti praní špinavých peněz a proti terorismu. To jsou témata, která, o kterých se jedná, pokud jde o zprávu, kterou se snažím prosadit s Otmarem Karasem. A navrhuji, abychom nepředjímali, jakkoliv toto diskusní téma, pokud jde o absolutorium, protože jinak bychom škodili hlubokému projednání těchto témat komisí. A nevýma je bývalého předsedu výboru TAX 2, a závěry, ke kterým jsme dospěli, tak prostá spolupráce mezi národními orgány nestačí pro zajištění přiměřeného dohledu a zabránit tedy praní špinavých peněz. A pokud jde o ty různé interní modely, tak to je diskuse, kterou povedeme v rámci revize jednotlivých nařízení a otázka je, zda EIOPA má mít více funkcí, jde o její pravomoci a o rozsah těchto pravomocí, ale nejde o správnou eh, řádnou zprávu rozpočtu EOPy. Takže bychom měli být seriózní a měli bychom prohlobovat tematiku rozpočtu a čerpání rozpočtu těmito institucemi, ale nesměšovat všechny další aspekty, protože jinak budeme předjímat vlastně to, co by tento výbor měl zde vykonat. Děkuji. Pan zpravodaj Frunzulika, pan předseda se omlouvá za chybnou výslovnost. lidé s věkem opakují stále stejné chyby. Nebyla to chyba, říká pan Frunzulika. Máte slovo. Je, vy jako Itál byste to mohl pochopit, to jsem měl, to byl můj pocit. Děkuji mnohokrát. Ve skutečnosti jsem trochu překvapen velmi kritickým přístupem pana Langeho, protože, jak víte, já jsem ho v posledních letech neslyšel na téma absolutory pro tři instituce, že by zmiňoval ty věci, o kterých mluví dnes. Pane Lange, já jsem se zabýval deset let, díval jsem se na absolutoria a mají stejnou strukturu. A víte, že proci z tohoto výboru mi řekli, že po každé tam bylo maximálně 15 znaků, včetně mezer mezi znaky. To je takové pravidlo. A já uvádím všechny důležité otázky, které tyto tři instituce mají řešit společně. A samozřejmě je tam velký prostor pro práci a jde o praní špinavých peněz, boj s financováním terorismu, o spolupráci a také znáte spolupráci těchto tří institucí s Evropskou centrální bankou. To je také důležité, ale já čekám na vaše pozměňovací návrhy, očekávám návrhy změn a nová témata, pokud je máte, ale sdělte nám je. Já chápu kritický přístup, ale je třeba přijít s něčím, eh, co je základní. A vy víte, jaké jsou skutečné problémy, ale zatím jsem nic neslyšel. Musíte mi skutečně říci, čeho se máme více dotknout. Protože vy říkáte, něčeho se nedotýkáme, ale říkáte, čeho se máme dotknout. Takže ta struktura mnohosti byla stejná a já se snažím diferencovat. A já říkám k EOP, EOP, o EOP jednu věc, o EBě také a o potřebě prostředků pro nové sídlo v Paříži. A to jsou důležitá témata, ale já jsem zatím nic neslyšel, pokud jde o reálné věci od vás. Děkuji. Děkuji. Takže harmonogram je následující. Termín pro pozměňovací návrhy 6. prosince, projednání pozměňovací návrhu 10. ledna, hlasování v Ekonu 21. ledna. Děkuji vám. A nyní přecházíme k hlasování. Potřebuji hlasovací seznam. Požádám někoho z mé skupiny. rapporteur. Sorry? Please, I was checking my... Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Na žádost eh, socialistů a demokratů bych chtěla odložit hlasování o zprávě o benchmarkcích, protože jednotlivé pozice jednot, skupin nejsou doladěné a bylo by dobré, kdybychom nepřistoupili dnes večer k hlasování. Thank you. Děkuji. Vidím, že koordinátor EPP přikivuje. Dobře, takže odkládáme toto hlasování a začneme hlasovat, ale nejdříve si to vyzkoušíme. Zahajuji hlasování na zkoušku. Končím hlasování. Děkuji vám. Takže začínáme ještě chvilku. Okay, so we start... Uh, Dobrá, začínáme pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Ověřujeme, zahaj hlasování. Šestka. Je to zpráva Ansander. Zahaj hlasování. Růst trhu malých a středních podniků. Končím hlasování. Je to schváleno 17.15. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis C, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis E, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis G, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 20 s ústním poznací návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 29 jde pro, proti, zdržel se, schváleno. 30, jde pro, proti, zdržel se, schváleno. 31, jde pro, proti, zdržel se, schváleno. zamítnuto. 32, jde pro, proti, ověřujeme 32, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 18 schváleno. 35 slučitelný, kdo je pro, proti, držel se schváleno. 34. Kdo je pro, proti, držel se schváleno. 2. Kdo je pro, proti, zdr... ověřujeme pozměnit návrh 2. Končím hlasování. 17 ku 15 je schváleno. 36. Kdo je pro, proti, zdržel se Schváleno. Tři, Kdo je pro? Proti? Schváleno. Stejná většina, ale můžeme to také ověřit, jinak 37 odpadá. 38, ano, 38 schváleno. 39, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 40, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 41, kdo je pro? Ověřujeme 41. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 18, 17, 18. 42. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. 43. Kdo je pro? Proti zdržel se. Ověřujeme 43. Končí hlasování. Schváleno. 20 ku 17. 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 44, kdo je pro, proti, ověřujeme, 44 zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno 20 ku 15. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A Hlasujeme o upraveném návrhu komise, hlasujeme po jménech elektronicky. Končím hlasování. 32 hlasů pro, 5 se zdrželo. Hlasování o rozhodnutí vstoupit do meziinstitucionálních vyjednávání. Nemám hlasovací kartu. Tak to tam prosím přečtěte. Takže rozhodnutí, hlasování o rozhodnutí vstupu do mezinárodního vynávání a budeme mít plus jedna. Poznamenali jsme si to. Končím hlasování. Ano, 34 plus 1. Máme kvalifikovanou většinu. Děkuji vám, blahopřejeme zpravodajce. Takže nejdříve budeme hlasovat na řízení. Devítka, nejdřív na řízení. Ano, přezhraniční distribuce kolektivních nástrojů investic. Kompromis B, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh Poznací návrh 180, kdo je pro? Ano, to je ten známý návrh. Je... Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Mám tu procesní připomínku. My jsme umožnili hlasovat u tohoto pozměňovacího návrhu, ale myslím, chci říci po technické stránce, abychom zamezili sporům. My jsme souhlasili, souhlasili s touto žádostí, ale chci jasně říci, že pozměňovací návrhy nebudou přípustné, pokud překračují rámec nařízení protože musíme zamezit precedentu, kdy budeme upravovat jiné nařízení. Pokud samozřejmě nedojde k koncenzu politických skupin, kde je potřeba nějaké rychlé řešení, ale prostě nesmíme dopustit, aby se upravovaly jiná pravidla, jiné nařízení. Tady jsme to odhlasovali, dávám případně slovo, ale já vám jenom naznačuji, jak budu postupovat. Pokud nenastane široký konsenzus, tak neuznám za přípustné pozměňovací návrhy, které překračují právní rámec toho návrhu, kterým hlasujeme. Brian, prosím. Chci přivítat vaše rozhodnutí, pane předsedo, či máme možnost v té úrovni 1 se zabývat něčím, co se do úrovně na nikdy nedostalo. Takže názor parlamentu v této věci je, je známý, protože dosud známý nebyl. Takže vítám skutečnost, že jste nám dal možnost o tom hlasovat, ale teď už je, existuje právní jistota v této věci a příště, až komise přijde s takovým návrhem, tak může obsahovat všechny relevantní vě- otázky a nebude používat eh, prostředky sekundární z druhého pilíře. Ale uznávám vaše rozhodnutí. Pokračujeme v hlasování. Kompromis E, je to tak? Ano, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu komise po úpravě zahajuji hlasování plus jedna. Ano, už to máte, takže v pořádku. Končím hlasování. 34 pro, 0 proti pět hlasů se zdrželo, takže roz... není hlasování o rozhodnutí vstoupit do mezinstitucionálního vyjednávání. Zase elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. 33 pro, 11 proti, 5 hlasů se zdrželo, takže máme kvalifikovanou většinu pro zahájení trialogu. Blahopřejeme zpravodaji. A Nyní budeme hlasovat o směrnici. Sanctions adopted. Compromise D. Kompromis D, prosím. Kde pro tedy? Strana 11. D in favor against abstentions adopt. Kde je pro, kde je proti? Uh, přijato. Vlastně eh, končím hlasování. 34 eh, pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Hlasujeme o rozhodnutí o mezinstitucionálních vyjednáváních. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji. Benchmark jsme odložili. Nyní zpráva Paula Tanga, společný systém, digitální servisní daně a některých tedy digitálních služeb. Pozměňovací návrh 30, 31, 32. Jmenovitě? Takže kdo je pro? Zahajuji hlasování, zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Rejected 30. Zamítnuto. 34 proti, 4 pro. Kompromis A. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 140 pro, proti, to si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 20 proti, 19 pro. 141. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis C. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis D. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 154. Zahajuji hlasování. Kontrola. Vote is closed. Končím hlasování. 20 proti, 19 pro, zamítnuto. 25, kde pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24 ku 15. 156. Kdo pro? Proti? EPP je pro. Zdrželi se přijato. 157. Pro. Proti. Zdrželi se. Překontrolujeme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 ku 19. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 166, 167, kdo je pro? Proti. To si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale podíváme se. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. Takže 20 e, ku 19. Dobře, že jsme si to překontrolovali. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si zase překontrolujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijato. 20 ku 19. 170 pro, proti zdrželi se přijato. 171 pro, proti zdrželi se přijato. 172 pro, proti zdrželi se přijato. 173, 174 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis F pro, proti zdrželi se přijato. 179 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti liberálové, tak si to překontrolujeme. Já myslím, že to bylo přijato. Zvedejte lépe ruce. Končím hlasování. Přijato 21 ku 15. 41 pro, proti to si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, většina přijato. Jeden pro, proti. Jedničku si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 ku 19. 42 pro, proti zdrželi se. Přijato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 proti, zdrželi se. Zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis L. <clears throat> pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis M. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 78 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis M. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis O Přijato. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 88 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 90 pro, proti. <clears throat> To si překontrolujeme. 90. zahají hlasování. Končím hlasování přijato 20 k 19. Kompromis P. Pro, proti, zdrželi se. Kompromis Q. Přijato 103, kdo je pro. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 104. <clears throat> pro, proti zdrželi se zamítnuto, 105 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 106 <clears throat> pro, proti zdrželi se přijato, 107 pro, proti zdrželi se přijato, 14 pro, proti, to si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 ku 19. 15. Kdo je pro? Proti? To si zase překontrolujeme, zahají hlasování. 20 ku 19 přijato. 108 pro, proti. 108 si překontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 20 ku 19 přijato. 109 pro, proti zdrželi se přijato. 110 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis R. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 117 pro, proti, zdrželi se přijato. 119 pro, proti, zdrželi se přijato. 120 pro, proti, zdrželi se přijato. 117 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis S pro, proti, zdrželi se přijato. 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, komisní návrh, tak jak byl eh, pozměněn, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 33 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji. Eh, teď musíme hlasovat odstavec um, legislativního usnesení 33 až 39. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, takže legislativní usnesení je přijato tak, jak bylo pozměněno. Nyní přecházíme ke zprávě Rozaty. Tady vůbec nemám název. Významná digitální přítomnost, significant digital presence, 15. Jmenovité hlasování, zahájí hlasování. Končím hlasování. 36 proti, 1 pro, zamítnuto. Ano, máme to zapsáno, že jste si hlasoval pro svůj pozměňovací návrh. 62 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 64 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 65 pro, proti. To si překontrolujeme, zahajuje hlasování. Končím hlasování. 20 19 přijato. 67, 68, 69, kde pro? proti, zdrželi se. Překontrolujeme to, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 k 19. 79. Kdo je pro? Proti? To si překontrolujeme. Předpokládám, že víme výsledek, ale pro jistotu. Končím hlasování. Ano, 20 k 19 přijato. 80 pro. To si zase překontrolujeme, zahají hlasování. Končím hlasování. 19, 19, takže zamítnuto. 81 pro, proti zdrželi se přijato. 82 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 83 pro, 83, 84 a 9 pro, proti zdrželi se to si musíme překontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 17 přijato. 85, 86 pro, proti zdrželi se. Přijato. 87 pro, proti. To si překontrolujeme. 87. zahajuje elektronické hlasování. Končím. Přijato. 88. Eh, ne, 89. Kdo je pro? Proti? To si překontrolujeme znovu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19, 19 zamítnuto. Takže 90, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 91, pro, proti, zdrželi se přijato. 92. To si překontrolujeme. Překontrolujeme si 91. Zahajuje hlasování. Teď vidím, že liberálové hlasují pro, to je dobře, že jsme si to překontrolovali. Končím hlasování. Ano, přijato 21 k 18. 92, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto 93. Pro, Proti. To si překontrolujeme, za elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 ku 19. 95. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 96 a 10 pro. Proti zdrželi se přijato. 97 pro. Proti zdrželi se přijato. 98 pro proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis H. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 104. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis K. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 12. Pro, proti, to si překontrolujeme, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 k 18. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 108. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 114. Pro? Proti? To si překontrolujeme, zahájí elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. 116, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 14, pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Přijato 21 pro, proti. To si překontrolujeme, zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 ku 16. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 25 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 26 pro, proti, to si překontrolujeme, za hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 2 pro, proti zdrželi se přijato, 33 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis C, pro, proti zdrželi se přijato, 36 pro, proti, to si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Přijato 27 37. Tak ten odpadá. 38 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. 39 pro. To si překontrolujeme, zahoji hlasování. Končím hlasování. 20 19 přijalo 41 pro. To si překontrolujeme, zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis D. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis E. Ne, omlouvám se, musíme hlasovat odděleně. Okay, that's I have totally different yeah. voting list, but so this is the okay. These are the two Okay, we need to vote 109. One... Oh eh, teď hlasujeme o 109. Kdo je pro? Eh, na seznamu SAD není. Je to eh, pozměňovací návrh 109 Evy Jolie. Ale nemáme tady řádek. Není to tady. Předpokládám, že jsme pro tak nějak vyvozuji to na základě těch předchozích hlasování, ale je dobře, nebudu se do toho míchat. 109. Já nevím, proč to tady není, proč to změnili. Now we vote 109. Check. 109. Kontrola, kontrola. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 k 18. Takže 46. To si zase rovnou překontrolujeme. Zase pozměňovací návrh uh, Evy Jolie. What, what, vote is open and still... Zahajuji hlasování. 46. Hlasujte, prosím. To byla prostě změna, kterou mi tady dali, takže zamítnuto 19 ku 17. A nyní hlasujeme o kompromisu E. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47. A, 40. Takže 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis F. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 57 a 7, proti, zdrželi se. Přijato. 59 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pro, proti, tak 61 si překontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 19. Hlasování o komisním návrhu, tak jak byl pozměněn, zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. 30, 36 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Teď ještě budeme hlasovat společně o 16, 17 a 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže legislativní usnesení je nyní považováno za přijaté a gratuluji zpravodaji. A teď přicházíme k výroční zprávě o, o politice konkurenceschopnosti. Yeah. OK. Kompromis A. Dobrá, kompromis A. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh. Kde je pro, kde je proti? Kdo se zdržel? Zahajuji hlasování. Vote is closed. A draw rejected. 29 in favor. Je zamítnuto 29, eh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel eh, a přijato. 33, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato. 34, kdo je pro, kdo je proti, za její kontrolu. Uh, Končím hlasování, eh, zamítnuto 23.15. Takže kompromis, eh, kompromis E. 42, eh, Kdo kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato 44, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato kompromis F, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato pozdělací návrh 50, kde je pro, kde je proti, It's closed. Thank you. Sorry. Uh, draw rejected. Compromise G. In... Takže zamítnuto, kompromis G eh, přijat, kompromis H, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, a přijato. Pardon, to byl G kompromis. A teď kompromis H, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozněvací návrh. Mikrofon, říká pan předseda.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 Staženo. Takže 91, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis K, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis L, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis N, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 107, kde je pro, kde je proti, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Vlastně celý návrh 1, 1, 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 2 TV. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 1.1.7. Kdo je pro? Kdo je proti? Za hlasování. Končím hlasování. 23 eh, ku 15. Takže ten mě je Q, ale budeme o tom hlasovat teď. Přijato je 120, kdo je pro, kdo je proti. Zkontrolujeme 120. Končím hlasování. 22 pro, 16 proti přijato, 122, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato, 128, kde je pro, kde je proti, vyvěříme 128 za jeho hlasování. Končím hlasování. Přijato 22.18. 129, kde je pro, kde je proti. Zkontrolujeme 120 devítku. Končím hlasování. 20 eh, k 18 přijato, kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 136, kdo je pro a kdo je proti. Ověříme 136. Co je hlasování? Končím hlasování přijato 19 k 17, kompromis Q, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato, kompromis B, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato, 145, kde je pro, kontrolujeme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 146. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 147, kdo je pro, kdo je proti? Ověříme 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 19 18 150, kdo je pro, kdo je proti. Zahajuji hlas, kontrolní hlasování. Končím hlasování. 35 přijato ku třem. Opravdu velmi těsné. 152. Kde je pro, kde je proti? Ověříme. 152, to je třeba. Končím hlasování. 19 15 přijata. 153, kde je pro? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 22 se 15. 154, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržoval. Přijato. Kompromis R, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. 159, kdo je pro, kdo je proti. EPP je proti. Kdo se zdržel, zamítnuto. 160, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. To 161. Kde je pro? Kde je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 k 18, 162, kde je pro, kde je proti, Věříme 162. Končím hlasování. Přijato 20 k 18, 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme za hlasování o 163. Končím hlasování. 20 k 18. 165, kde je pro, kde je proti. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. 166, kde je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 jako 17. Kompromis S. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se držel? Přijato. Pozměňovací návrh 173. Kde je pro? Kde je proti? Věříme. Končím hlasování. 20 k 18 je přijato. Kompromis T. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme a za hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 k 15. Kompromis U. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozdělací návrh 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 185, kde je pro, kde je proti. 5 ověříme u 185. Končím hlasování. Přijato 20 plus 18, 187, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 192, kde je pro. Ověříme závěr hlasování.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 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, zamítnuto, kompromis D, a kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, pozměňovací návrh 218, kdo je pro, kdo je proti, ověříme 218. Končím hlasování. Zamítnuto. 220. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Kdo se, kdo se zdržel? Přijato. 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, právní odůvodnění 2. Přijato. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, přijato. Potenciál 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo ověříme? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 4. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Eh, Pravní odůvodnění 4 a 5, hlasujeme en blok, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 5, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. En Unblock bychom mohli odhlasovat právní odůvodnění 6 až 10. Bude tady souhlasit, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 6, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 7, kde je pro. Ověříme hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Poslanci návrh 8, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Poslanci návrh 9, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Poslanci návrh 10 ověříme. Osmnáct pro, 17 proti, přijato. Poslanecí návrh 11, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A, <clears throat> a Přijato 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 16, kdo je pro, kdo je proti. 16 e, přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21. 21.17. Inte odstavec 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Inta odstavec 2. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3. Kde je pro, kde je proti? Ověříme. Přijato. 19 k 18. Takže to bylo INTA 4 a přecházíme tedy na INTA 5. Ne,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 Končím hlasování. Přijato 20 k 18, 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. za hlasováním. Končím hlasování. 20 k 18 přijato. Odstavec 9, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 10, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 11, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 12 je pokryto, takže 12, eh, kde pro, kde proti. Uvěříme 12. Končím hlasováním. Zamítnuto. 20 k 18. A 13. A kdo, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A, kdo je zamítnuto? Kdo je pro? 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme Agri 15. Končím hlasováním. Přijato. 19 k 18 Agri eh, odstavec 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zkontrolujeme. Agri 16. Končím hlasováním. 19 k 19 zamítnuto. Ehm, a kdy 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. A kdy 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A kdy 19, kdo je pro, kdo je proti, uvěříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 19.18. Hlasujeme o takto upraveném textu po jménech. Zahajuji hlasování, upravuje se pan předseda. Končím hlasování. 32 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Text je přijat, já vám blahopřeji, pane zpravodaj. Příští zasedání v eh, čtvrtek 6. Eh, a bude se hlasovat, takže eh, Santa Claus nepřijde eh, a se vám uhlí, jestli nepřijdete na hlasování. Takže prosím, přijďte na hlasování a tímto končím zasedání. Hmm. Yeah, I'm really concerned because if we are such